Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, zápis a texty ze zasedání 12. května jsou k dispozici. Máte k tomu nějakých námitek, nějaké námitky? Není tomu tak? 12. května na plen-